Jo. Eh, děkuji vám, pane Švábe. Je chci jen potvrdit, že máte pravdu, že očekáváme tuto podporu, eh, která byla přislíbena eh, koncem roku. Ale bylo to spožděno, podle mých informací, protože tady nebylo, nebyla spokojenost s první verzí textu, takže my doufáme, že v kolečném balíčku eh, pozměňovacích návrhů panu, ke zprávě pana Koferatyho to bude v pořádku. Já si ještě eh, ještě dodám, že tady jsou některé dlouhodobé ukazatele, které eh, komise vyvíjí a k tomu se jistě také brzy vrátíme. A nyní prosím paní Styler. Děkuji, pane předsedo. Jak bylo uvedeno, ano, my velice vítáme toto téma, otázka do, posouzení dopadu u těchto ukazatelů, po té, co budou vyvinuty, mohou asi zvýšit platnost posouzení dopadu. Každý, každý text právních předpisů musí být posuzován z hlediska dopadu na společný trh a e, také z hlediska e, pracovních míst e, s přihlednutím ke společnému trhu tak jak se to projevuje v různých členských státech, kde členské státy jsou navádány, aby tady překonávaly problémy, které brání pohybu stavebních výrobků. K tomuto máme výroční zprávu, která je velice důležitá, protože my vidíme, že jsou stále ještě nedostatky v tom, jak členské státy uplatňují ehm, legislativu v oblasti společného trhu. A to má pak dopad na veškerou tu práci, kterou provádíme. Pane Koferaty, vaše zpráva je tedy velmi aktuální a Eh, přispíváte k této věci. Já jsem velice ráda, že tady mohu dnes dopoledne být a v tomuto se vyjádřit. Děkuji vám. Děkuji, pan Schmidt. Děkuji, pane předsedo. Já musím říci, že mám trošku odlišný názor, protože hm, teď je vánoční období a vánoční stromeček. Na tom je vždycky eh, všechno možné. Evropský semestr se snaží koordinovat eh, ty hlavní problémy, které máme v evropské ekonomice. Eh, když do toho dáme příliš mnoho, tak z toho nic nebude. Já myslím, že máte kontakty se svými kolegy v národních parlamentech. Oni tak moc spokojeni nejsou s těmito doporučeními, které dostávají z Evropské unie. A má země není v eurozóně, čili my nemusíme se řídit těmito doporučeními, ale zhruba 17-18 zemí, které jsou uvnitř eurozóny, ty to musí uplatňovat. A e, možná, že to nedělají, to je ale jiný problém. A to bych tady chtěl zdůraznit. Měli bychom být eh, opatrní, protože eh, tento týden se dotýkáme svrchovanosti. Někteří z vás byli členy eh, Národního parlamentu. Já sám jsem také byl členem Národního parlamentu a my víme, že když se dotýkáme otázek národní svrchovanosti, musíme být opatrní. Nesmíme věci vnuc, vnucovat a říkat dělejte to, dělejte ono. To je moje první poznámka, to je obecná poznámka. Druhá věc je článek 16, který řeší mobilitu a volný pohyb. Tady myslím, že bychom mohli být mnohem striktnější. A žádám vás, pane předsedo, abyste vyslal určitý signál u vás doma v Londýně. Já jsem byl před pár týdny v Londýně a než jsem si přečetl článek pana Camerona, a pak jsem slyšel také eh, projev eh, vůdce liberální strany. A já myslím, že to je nebezpečné, co se tam teď eh, odehrává. A v mnoha zemích slyšíme stejnou rétoriku. A to nepomáhá společnému trhu. Děkuji. A já souhlasím, s tím souhlasím. To jsou velice důležité body. A já bych chtěl připomenout, že tyto ukazatele se vztahují na všechny země, nikoli pouze na země eurozóny. A myslím, že ta otázka evropského semestru se týká toho, že je třeba vytvářet pracovní místa a zlepšit účinnost evropské ekonomiky. Jak řekla paní Style, potřebujeme, aby evropská ekonomika fungovala lépe. A v této době se s, tedy soustředujeme na ukazatele zaměstnanosti a e, růstu, ale měli bychom se soustředit také na ukazatele společného trhu. A to je určitě také velký problém, který řeší řecká vláda v současné době. To, že řecká ekonomika není dostatečně e, konkurenceschopná, protože tady není dostatek e, hospodářské soutěže. E, a mm, nesmíme se splést v tom, co je ta, e, to hlavní zaměření, když sledujeme e, evropské ukazatele. A, e, tak to není totéž, jako když sledujeme tyto otázky. Velice dobře si to uvědomují organizace spotřebitelů. Je tady menší volba pro spotřebitele a ceny jsou vyšší, když nefunguje dobře hospodářská soutěž. Chceme mít dobře fungující ekonomiku a k tomu potřebujeme mít mobilní pracovní trh. To je fakt. Prosím, chtěl by někdo další z kolegů hovořit o zprávě pana Koferatyho? Máte teď možnost. Ano, prosím, Antonio. Děkuji, pane předsedo. Já bych jen chtěl uvést informaci o možnostech Já osobně vítám tuto studii Dostali jsme oficiální žádost velmi pozdě v celém tom procesu eh, přípravy projektu na příští rok. Máme zhruba 10 až 12 projektů a můžeme rozhodovat pouze o prvních šesti iniciativách a ostatní ponechat dalším kolegům, kteří přijdou v dalším volebním období. Ten panel toho už rozhodl o šesti iniciativách a jde o studii o ukazatelů, která se týká našeho výboru. Bohužel tato studie se mezi těmi šesti eh, neobjevuje. Nicméně já jsem velmi rád, že se taková studie bude zpracovávat. Jedna se týká vlastních zdrojů, druhá se týká výzkumu, tedy směrnice o výzkumu která se teď zkoumá. Přímo jde o tu jednotku, která koordinuje stola. Takže potřeba tady je a my jistě najdeme možnost, jak mít dobrou studii, nezávislou studii, která může přinést informace i pro zprávu pana Koferatyho. Děkuji. profesor Kritikampos. Eh, ti, kdo to nesledovali, tak ti, těm chci říci, že on je eh, předsedou naší jednotky pro vědu a technologii a e, tedy zabývá se otázkami inovace, modelování a zejména otázka inovačních regionů. My se snažíme také některé tyto myšlenky začlenit do e, širšího modelu ukazatelů o fungování jednotného trhu, e, protože i to je toho součástí. Jistě nechci, aby to bylo překomplikované, ale rozhodně diskutujeme o těchto otázkách mezi koordinátory a potřebujeme mít opravdu mnohem lepší ukazatele o výkonnosti eh, ekonomiky. Eh, nemůže to být pouze sledování transpozice evropské legislativy a deficit, který tady existuje. Jde o to zkoumat opravdu stav ekonomiky, <coughs> sledovat také eh, otázku ukazatelů na tabulce výkonů pro spotřebitele a sledovat i toto hledisko spotřebitelů. To všechno jsou věci, kde potřebujeme trošku dalšího výzkumu či studií. Existují také některé velice zajímavé statistické údaje eh, a eh, to má také eh, návaznost na stola. Takže toto všechno dohromady nám vytváří celkový obraz. Ptám se, zda by chtěl ještě někdo hovořit další a pokud ne, tak se obracím na Sergia Koferatyho, aby uzavřel tuto diskusi. Ringrazio i colleghi per... Eh, děkuji. A děkuji všem kolegům za jejich upřesnění, za jejich připomínky. Děkuji eh, stínovým zpravodajům a dalším, kteří vystoupili. Takže pravdou je, že jsme těsně před Vánocemi a proto bych nechtěl nikoho znepokojovat. A hlavně bych nechtěl zneklidňovat naše kolegy z hlediska jejich vánočních stromečků. Já jsem spíše jaksi poplatný středomorské tradici. My máme tradiční jasličky Betlém. A to opakujeme vlastně, nebo tím se zabýváme každý rok. Takže nechtěl bych ve vás eh, vyvolávat nějaké úzkosti a nebudu reagovat na všechny body, ale mám dvě zásadní úvahy. Za prvé, naprosto souhlasím s tím, že je nutné, aby tato studie, kterou jsme požadovali, byla dokončena co nejrychleji. My opravdu potřebujeme mít k dispozici ukazatele, které by nám eh, umožnily pracovat. Potřebujeme neustále monitorovat vše, co se odehrává na vnitřním trhu, tak abychom mohli zvažovat výhody a eventuálně korigovat určité meze. A to na základě znalostí, které se nebudou omezovat pouze na množství, ale budou obsahovat také kvalitativní faktory. V současnosti nemáme takový nástroj, nemáme ukazatele, které by byly dostatečně účinné. Říkám to také na adresu těch, kteří nastoupí na naše místa. Budoucnost vnitřního trhu se neomezuje na politické obecné tlaky. Musí tam probíhat konkrétní aktivity. A musíme prokázat účinnost, efektivitu jednotlivých podniků, které tam působí. A v rámci evropského semestru narážíme na určitý odpor ze strany Econ, ze strany Emplua, a to právě z těchto uvedených důvodů. Lidé si zatím ještě neuvědomují dostatečně, jaký význam budou mít eh, tyto akce, které rozhodneme v rámci našeho výboru. My se účastníme stanovování těchto cílů. Pro nás je to jednodušší, pro ostatní je to poněkud obtížnější, proto bychom měli zohlednit jejich potíže a měli bychom více zdůrazňovat význam těchto politik ve prospěch vnitřního trhu a musíme dokazovat užitečnost těch jednotlivých akcí a opatření v rámci jednotlivých odvětví, musíme prokazovat zlepšení kvality, které je možné díky právě těmto opatřením. A druhá úvaha. Já jsem požadoval o, požadoval určitá upřesnění, chtěl jsem vědět, jaké důvody vedly kolegy k tomu, že tvrdili, že některé otázky spadají do kompetence jiných výborů. Náš výbor má horizontální funkci. My se nezabýváme specifickými tématy. V některých oblastech ano. Ale v konečném efektu se vždy pak zabýváme tématy, které spadají do příslušnosti jiných výborů. A proto se domnívám, že by bylo dobré rozšířit ten náš závěr, aniž bychom nějakým způsobem zaměšovali do kompetencí jiných. Jiné eh, výbory se možná snaží trošku posedlým způsobem obhajovat eh, svoje kompetence. Já si myslím, že bychom měli mít dostatečný nadhled a měli bychom eh, prostě mít distanc k těmto otázkám. Víte, že nedávno jsme zjistili, že někdy se zabýváme některými tématy v příliš eh, zúženém pohledu. existuje celá řada legislativních aspektů, které jsou důležité pro vnitrostátní parlamenty. To, co rozhodujeme tady, je v mnoha případech významnější než to, co se zpracovává v jiných výborech. Takže přidaná hodnota práce našeho výboru nebyla ještě dostatečně uznána a proto jsem si dovolil při znalosti věci popsat některé věci, které tak trochu překračují eh, meze našich eh, kompetencí. Takže jsem se pokusil vám vysvětlit, jaký byl můj záměr. Samozřejmě budeme pak diskutovat, zda tak máme postupovat či nikoliv, ale já se domnívám, že pokud nebudeme dělat nic, tak je zde riziko, že zůstaneme uzavřeni v oblasti, kde část práce, kterou realizujeme, nepovede k těm výsledkům, které by se měly objevit na závěr těchto prací. A co se týče pokračování naší práce, a pan předseda mě může opravit, pokud se budu mýlit, Měli bychom hlasovat 23. ledna na výboru. A na plenární zasedání by se tato zpráva měla dostat půlce února. Takže nemáme příliš mnoho času ale myslím si, že díky diskusi, která zde již proběhla v rámci zprávy pana Švába, by se nám mělo podařit dospět k takovému řešení, které by mělo správný dopad na politiky komise. Děkuji. No, that's exactly correct. Uh... Ano, přesně tak to je. 9. ledna, kdy budeme zpátky po Vánocích, počítáme s diskusí o kompromisních návrzích, které bude třeba do té doby zpracovat. A e, plánujeme také, že e, společně se zprávou e, výboru pro zaměstnanost a sociální otázky se budou tyto otázky dále zkoumat. Bude to klíčová rozprava a myslím, že se k tomu vyjádří opravdu velké množství kolegů. Tím končíme projednávání eh, bodu 10 a než začneme hlasovat, myslíme, že by bylo dobré, abychom na konci roku 2013 si pořídili společnou fotografii. Máme tady fotografa, takže bylo by eh, dobré, kdybych eh, mohl poprosit všechny členy a náhradníky v našem výboru, aby se seskupili tady uprostřed sálu a pořídíme si společnou fotografii na památku. To může být posloužit příští rok jako vánoční pozdrav. Okay, um, let's make a start on the votes. Uh, so we start first of all with... Začneme tedy hlasováním zprávou pana Rošforda o nekalých komerčních, nekalých komerčních praktikách vlastní iniciativy. Pan zpravodaj něco k tomu chce říct? Ne, můžeme... A, Pane, chtěl bych jenom říci, že po naší diskuzi včera jsme už byli zajedno. Přesto všechno jsme ještě pokračovali do eh, jaksi pokročilého večera v diskuzi, takže všem kolegům za to děkuji. No, I think that's right. I think I, I understand that the... Já eh, chápu, že další zlepšení kvality kompromisu že začneme, budeme používat hlasovací karty, jestli bude potřeba. Kdo tedy eh, signalizuje SAD? Kdo, kdo je tady za, za, za SAD? SMD? Eh, takže prosím, ukazujte je zřetelně. Takže bod 6, pozvím si návrh 1, kde pro, proti, přijato. Návrh 2, Otevřeme hlasování, abychom si ověřili, zda můžete otevřít hlasování. Otevřeli jsme hlasování. 30 hlasovalo. Uh, eh, 31 hlasovalo, 30 karet, 31 karet. Končím hlasování zamítnuto 15 ku 15, takže to je dobře, jsme to elektronicky ověřili. Dále návrh 3, kde je pro, proti, přijato. Návrh 4, kdo je pro, proti, přijato. Návrh 5, kdo je pro, proti, přijato. Návrh 6, kdo je pro, proti, přijato. Návrh 7, kdo je Radši o to budeme eh, dělat elektronicky. Pravděpodobně je to přijato, ale není to jasné. Eh, pan Majer tady není. Takže 15 pro 16 proti. Takže zamítnuto. Takže to je zamítnuto. Návrh 8, kdo je pro? Proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 9 pro, proti, přijato. Návrh 10 pro, proti, přijato. Kompromis 1, kdo je pro, proti, přijato. Takže přejdeme k mm, výboru 1, kdo je pro, proti, budeme muset hlasovat. Otevírám hlasování k Jury 1. Zamítnuto. Ověříme. zavřeme hlasování. Zamítnuto. 13. Kdo je pro? Proti? Přijato. 14 a 18 padá, 25 staženo, takže 17. Hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Přijato. 15. Kde je pro? Proti? přijato 16 pro, proti, přijato 19 padá, 24 padá, 21 kde pro, proti, přijato, kompromis 2 pro, proti, přijato, nyní Jury 5, Otevírám hlasování k Jury 5. Končím hlasováním. To je zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Přijato. Jury 3 jako doplněk. Kdo je pro? Proti? Přijato. 28 pro. Proti? Zdrželi? Přijato. Končím hlasování. Jury 4 mm, do doplnění, kde pro, proti, přijato 29. Pro, proti, zdrželi přijato 43. Padá. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Přijato. 32 pro, proti, zamítnuto. 34, kdo je pro, proti, přijato. Jury 6, pro, musíme ověřit. Jury 6, to bude těsné, končím hlasování. Přijato 17 ku 13. 14. pan Majavu. Jury 7. Kdo je pro? Proti. Žili přijato. 35 pro, proti, Žili přijato Jury 8, doplnění je pro, proti, přijato kompromis 5, pro, proti, přijato 38 pro, proti, byly přijato 39 pro, proti, přijato. Jury 9 jako doplnění pro, proti, žili přijato. Kompromis 6 pro, proti, žili přijato. Kompromis 7, hlasování po částech požádala ECR. První část bez eh, toho, jak je to na hlasovacím seznamu. Kde pro? První část. Proti přijato. Druhá část. Pro. Proti. Z, přijato. Nyní návrh 46 pro, proti, přijato, 56 padá, 47 pro, proti, přijato, 48 pro, proti, přijato 54 pro, přijati, přijato 49 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, eh, přijato 53 pro a 55, pardon. 55 pro, proti, zdrželi, přijato. 57 eh, po částech. První část je pro, proti, hm, přijato. Druhá část je pro, proti, druhá část je zamítnutá. 58, kde je pro, proti, zamítnuto. 59, pro, proti, zamítnuto. 60, pro, proti, zamítnuto. A za konečné stanovisko k celé zprávě otevírám hlasování. Končím hlasování. 32 pro. Nikdo není proti. Děkuji panu Rošfortovi. Jsem rád, že, nebo doufám, že to dopadne eh, dobře v plénu, aby se nám posadil, podařilo prosadit jasné stanovisko. Přejdeme ke zprávě paní Colin Langen, což je legislativní návrh o elektronické fakturaci ve veřejných zakázkách. Paní Colin Langen, chcete si vzít slovo? Já mám prozbu, pane předsedo. Když hlasování proběhne dobře, tak možná bychom mohli hlasovat i o mandátu jednání s radou, protože bychom měli více času, protože na konci ledna už mají být um, jednání dokončena, pokud by to bylo možné tedy s mm, souhlasem koordinátorů bych navrhoval, že vyčkáme výsledek mm, závěrečného hlasování, pokud to bude přesvědčivá většina a koordinátoři souhlasí, pak budeme, odhlasujeme i mandát. Koordinátoři takto s tím souhlasí, pan Kreutzmann, šváb, Šelny Moze, já souhlasím, paní Růle souhlasí. Vyčkáme tedy na výsledek závěrečného hlasování. Takže článek 1, návrh 54, kdo je pro, proti, zamítnuto na 55, ústní návrh také k tomu, kdo je pro, proti, pro, proti, přijato. Návrh 56 pro, proti, za, přijato 14 jako doplnění, 56 pro, proti, přijato 15 pro, proti, žili přijato 16 pro, proti, přijato 17, staženo 57 pro, proti, přijato 18, staženo 58 pro, proti, přijato 59 pro, proti, že je přijato. Kompromis 1, kdo je pro, proti, přijato. Takže mm, až přejdeme k návrhu 66, doplnění kompromisu 1, kdo je pro, musíme hlasovat vlnicky. 66, otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 69. Kde je pro? 69. Zamítnuto. 16 k 16. 73 pan Kreutzmann pro, proti, žili přijato. Kompromis 2, kde je pro, proti, přijato. Přejdeme až ke kompromisu 3, kdo je pro, proti, přijato. Až teď dál ke kompromisu 4, kdo je pro, proti, přijato. Nyní odůvodnění pozměnící návrh 1 pro, proti, žili přijato. 34 e, pro, proti, e, přijato. Nyní Eh, odůvodnění padly v důsledku kompromisu, takže pozměňovací návrh 3 zpravda je pro, proti, přijato. Přejdeme eh, k nyní k návrhu 9 zpravodaje, protože ty všechny padají, tedy 9, to je pro, proti, přijato. A nyní návrh 44, pan Kreuzmann, kdo je pro, proti, přijato 45 pro, eh, pro 45 proti přijato 46 staženo 47 pro proti jeli přijato. Nyní přejdeme na návrhu 12, eh, pardon, 48 paní Růle, kdo je pro, proti přijato. Návrh 51, kde je pro, proti, drželi přijato, 52 pro, proti, přijato 53 pro, proti, přijato. Nyní budeme hlasovat o závěrečné zprávě a otevírám hlasování. Končím hlasování, takže 32 pro, proti, tak, proti, takže to je jasný, jasné stanovisko výboru. A v souladu s žádostí paní Colin Langeny, kterou odsouhlasili všichni koordinátoři, nyní budeme hlasovat o návrhu udělit paní Corinne Langen jako zpravodajce, společně s tím zpravodaj, s mým předsednictvím mandát Eh, otevřít eh, jednání s předsednictvím ve snaze dosáhnout do definičení. Takže otevírám hlasování. Musíme mít více než polovinu, 21 eh, hlasů, aby byl jasný mandát. 31 tady bude stačit. Takže to je jasný mandát a děkuji vám. A přejeme paní Colin Langen hodně úspěchů její první legislativní zprávě. Doufám, že se jí to podaří eh, dovést k úspěšnému závěru. Budeme vás pravidelně informovat o pokroku v jednání. Nejsem si jist, zda rada a komise jsou tady. Komise se přeje k tomu něco říci? Ne. Rada? Ano, je tady rada. Předsednictví tedy je tady budoucí předsednictví je tady? Já nevidím. Budoucí předsednictví, můžete na nás zamávat? Těšíme se tedy, že to otevřeme s vámi a e, že se uvidíme více v příštím roce. Takže dále přejdeme ke zprávě pan Lies z vlastní iniciativy o eh, balíčk, doručování balíčků. Budeme hlasovat. Takže začneme kompromisem. Against abstentions, that's carried. Eh, pozměňovací návrh 9. Pro, proti, přijato dále pomoc, poprav, je pro, proti, sdělili se před. Dále e, další návrh, kompromisní návrh přijato. Kompromisní návrh 3 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 14 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 15 pro, já myslím, že toto budeme asi ověřovat, je to asi přijato, ale ověříme to. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Ano, přijato. O dva hlasy. Návrh 17. Pana Krojcmana mm, pro, proti, zdrželi se přijato. Tran 7 pro, proti, zdrželi se přijato. Tran 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Na kompromisní návrh 9 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 21 pro, proti, jasně zamítnuto. Návrh kompromisní 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tran 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh Stran 14 pro, eh, odpadá, pardon, 29 odpadá, 30, 31 odpadají, 32. Takže my se teď dostáváme k Ample 7 pro, proti, proti, takže je to zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, to je jasně přijato. To ověřujeme, ověřujeme vlastně, který, o kterém bodu teď budeme hlasovat. Myslím, že jsme nic nevynechali. Je to tak. Já myslím, že jdeme až na eh, návrh 43. A ne, pardon, kompromis 6. Ano, máte pravdu, kompromis 6. E, 32, e, tady já myslím, že jsme udělali chybu, že tady to neodpadá, když to nebylo schváleno, takže já eh, trans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 Přijato. Tran 11. Pro. Proti. Zamítnuto. Návrh 48. Pro. Pro. Proti. Přijato. 49 je staženo. Takže nyní máme kompromis 7 s ústním pozměňovacím návrhem. Pablo? Týká se to pozměňovacího návrhu ústního, který se týká kompromisu 6. Já se tady nemohu vyjádřit ve prospěch tohoto pozměňovacího návrhu, protože my už jsme dospěli ke kompromisu se všemi frakcemi a v tomto případě u toho ústního návrhu bychom nebyli všichni zajedno, takže z tohoto důvodu nemohu přijmout vložení ústního návrhu jestliže ještě někdo je se mnou stejného názoru, tak to musíme hlasovat bez ústního pozměňovacího návrhu. Tak e, dva, pozmě, dva členové skutečně jsou proti, já se k tomu totiž přidávám, takže budeme hlasovat o kompromisu bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro kompromis 7? Bez ústního návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Jasně přijato. A nyní se dostáváme k trán 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Přijato. A dostáváme se k trán 12. Ne, omlouvám se. 10. Co se stalo s návrhem číslo 9? Ten zmizel. Takže kompromis 10. Hlasujeme o kompromisu 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tran 12 pro, proti, zamítnuto. Návrh 58 pro, proti, přijato. Návrh 59 pro, pr, 59 pro, proti, já se omlouvám. Ještě jednou, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Návrh 60 pro, proti, také přijato. A teď máme úvodní body odůvodnění. Eh, a dva pro, proti, přijato. Návrh 3 pro, proti, přijato. Návrh 4 pro, proti, zamítnuto. 5 pro, proti, přijato. 6 jako dodatek pro, proti, přijato. 7 je staženo a teď máme návrh 1 pro, proti, zamítnuto. A nyní zahajuji hlasování k celé zprávě takto pozměněné. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 33 hlasy pro, nikdo proti. To je velmi hezký výsledek, děkuji vám. A můžeme říci, že tady máme velmi dobrou prezentaci na plenárním jednání pro tuto zprávu. A nyní se dostáváme k dalšímu návrhu. To je směrnice o harmonizaci právních předpisů. Eh, týkajících se dodávání takových zařízení na trh. Eh, to je vlastně eh, dodatek k novému legislativnímu rámci. Paní Rojtová, chcete k tomu stanovit nějaký rámec. My budeme hlasovat o všech pozměňovacích návrzích v jednom bloku, ale já bych byla ráda, kdyby paní Rajtová vysvětlila, jak jsme na tom s celým tím balíčkem. Paní Rojtová, prosím, já zpravodajka. Já bych chtěla říct, že díky vstřícnosti všech stínových zpravodajů a a um, spolupráci s předsednictvím našeho výboru a také s um, těmi všemi předsednictvími jsme vlastně u konce téměř e, um, uvedení výrobků na trh podle Goods Package roku 2006. Tento balíček, e, který jehož je toto vlastně 12. směrnice, e, by měl vytvořit podmínky pro to, aby bylo možné ten Goods Package implementovat. Pokud jde o tuto konkrétní věc, Ehm, tam vlastně nebyly žádné pozměňovací návrhy, eh, protože se jedná o horizontální ehm, změny, které už byly přijaty v těch ostatních směrnicích. Eh, já jsem dokonce stáhla návrh, který eh, jsem si myslela, že tam patří, ale on by vlastně nebyl ani ani vlastně se nehodí pro tu směrnici, nebyl by uplatňován. Nicméně mm, teď před nedávnem eh, komise upozornila na tři drobnosti týkající se spíše tedy jaksi upřesnění, jazykového upřesnění a to jsou vlastně formou pozměňovacích návrhů tři změny, které v té směrnici jsou, týkající se to bodu 39, 43 a 44. Jedná se tedy o jazykový výklad k této technické normě. Ehm, já se domnívám, že můžeme hlasovat eh, o této věci unblock. Je to dohodnuto se stínovými zpravodaji a mm, vzala bych si potom slovo až na konci hlasování, no, po hlasování ještě. Děkuju. Uh, thank you very much. Eh, děkuji vám. Eh, chtěl by ještě někdo ze stínových zpravodajů se vyjádřit před hlasováním nikoli. Takže Budeme hlasovat o všech nazměvacích návrzích unblock pro, proti, všechno přijato. A nyní hlasujeme od celém textu. Ano, prosím, paní Rojtová. Nebo chcete nejdřív hlasovat? Budeme nejdřív hlasovat? Dobrá, budeme tedy zahajovat hlasování o celém textu zprávy paní Rajtové, tak jak to bylo pozměněno. Dva ještě nehlasovali. Končím hlasování. 30 hlasů pro, nikdo proti. Eh, chcete prosím ještě promluvit, paní Rojtová? Děkuji za projevenou důvěru, které si vážím. Je to takový vánoční dáreček. A e, v podstatě, pokud byste, e, nebo chtěla bych požádat o e, pověření, abych mohla jednat s radou. Dneska jsem dostala e-mail, že rada je připravena jednat, tedy nové předsednictví, a za těchto okolností bychom mohli potom na plenárním zasedání hned po novém roce dokončit tady toto veledílo. Takže děkuji případně ještě za to, že mi dáte důvěru, abych to dojednala s radou. Prosím teda pana předsedu, aby o tom dal hlasovat. Well, I'm sure... Ano, já jsem, já si ověřím, že koordinátoři jsou s tímto srozuměni. Je to vlastně pokračování toho balíčku, který již máme a můžeme asi očekávat, že v jednom trialogu to asi uzavřeme. Já to rozhodně podporuji eh, se stejným týmem, který se tomu věnoval do posud, eh, ale eh, oficiálně si to ověříme elektronicky, kdo je pro. Hlasujeme o mandátu pro paní Rojtovou. Končím hlasování. Ano, jasný mandát pro paní Rojtovou. Děkuji vám mnohokrát a přeji vám úspěšné jednání a dobrý výsledek. Děkuji a nyní se dostáváme k poslednímu návrhu pro dnešní hlasování. Je to zpráva pana Šmita. Včera jsme o tom eh, diskutovali s kompro o kompromisních návrzích a je to, jsou to žaloby o náhradu škody. Okay. right. Okay. Okay. Okay. Uh, ano, děkuji tady. A právě by bylo řečeno, že pan Šváb stáhnul řadu pozměňovacích návrhů, to si ještě ověříme. Eh, prosím, vezměte si hlasovací seznam a sledujte to. Eh, pane Šmite, chcete promluvit před hlasováním? Nikoli, tak začneme. Tak, ehm, nejdříve, já to tady ověřuji, ano, nejdříve máme návrh 37 pro, proti, Přijato. 38 pro. Proti. Přijato. 39 pro. Proti. Přijato. Na kompromis 1 pro. Proti. Přijato. 42 pro. Ověříme to elektronicky. O návrh 42 od zpravodaje. Končím hlasování. Přijato. 17 pro, 15 proti. 43 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 40, 44 pro. Proti. Zamítnuto. 45 pro. Proti. Zamítnuto. 46 pro, proti, přijato. 47, o, to bylo staženo, 47 je staženo. A to znamená, ano, celý ten blok těch návrhů je e, stažen, takže kam jdeme? Čtyřicet osm pro, proti, Přijato. 49 pro, proti, přijato. 50 je stažen, 51 pro, proti, přijato. 52 pro, proti, přijato. 53 pro, proti, přijato. 54 je staženo, takže 55 pro, proti, staž, eh, přijato. 56 a 57, 58, 59, všechny jsou staženy, takže návrh 60 pro, pro, pro, 60, proti, 60, přijato. 61 je staženo. Takže 62, 63 a 65. Hlasujeme v jednom bloku. Kdo je pro? Kdo je proti? je jasně zamítnuto. 64. 64. Pro, proti, přijato. 10 je staženo. 66, 67, 68 odpadají. 11. Návrh 11 se zpravodaj, prosím, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 69. Pro, No, to bych rád ověřil. Elektronicky. 69. Já bych řekl, že je to zamítnuto. On záleží na tom, za všichni hlasují. Takže je to přijato o dva hlasy. 70 pro, proti, přijato. Stejná většina. 71 pro, proti, přijato. 72 pro, proti, přijato. 73 pro, proti, zamítnuto. 74 od, pro, proti, přijato. 74 ověřujeme. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. 14 k 18. 75. 75. Asi rovnou ověříme. 75. Končím hlasování. Přijato. 76 odpadá. 77 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 78 pro, proti, zamítnuto. 79 pro, proti, jasně přijato. 80 pro, proti, jasně přijato. Kompromis dvě Pro, proti, jasně přijato. Takže přecházíme k návrhu e, kompromisu tři. Ještě to ověřujeme, že jsme nic nevynechali. Ano, kompromis 3. Kompromis 3. Kdo je pro? Já myslím, že rovnou elektronicky, prosím. Kompromis 3, hlasujeme. Přijato. Takže 91 eh, k článku 17 a oddělené hlasování. Nejdříve první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zamítnuto. 92 pro, proti. Má no myslím, že to potřebuji uvěřit. 92 hlasujeme. Končím hlasování. A tady jsme smáčkli špatný knoflík. Smazali jsme to. Prosím, hlasujte ještě jednou. Eh, došlo tady k eh, nedopatření, zmáčkli jsme špatný knoflík. Všichni hlasovali? A máme tady 31 hlasů zatím, takže je to zamítnuto. 93 pro, 93 pro, proti, přijato. A teď eh, body odůvodnění. Návrh 1 zpravodaje pro, Proti? Přijato. Návrh 14. Automaticky schválen či zamítnut. Návrh 15. Kdo je pro? Proti? Přijato. 16. Pro? Proti? Zamítnuto. 18. Pro? Proti? Přijato. 17 odpadá, takže 19 pro. Proti. Přijato. 20 pro. Proti. Přijato. 21 a 22 už jsou automaticky projednány. Návrh 2 pro. Proti. Přijato. 23, 24 schválené, automaticky návrh 3 pro proti, přijato. 25 automaticky zvládnut a 26. Kdo je pro? Proti. Přijato. 27. Pro. Proti. Zamítnuto. 28. Pro. Proti. Přijato. 29 je tady Nehlasujeme, takže návrh 5. 5. Pro, proti, přijato. Kompromis 4. Eh, pro, proti, přijato. Eh, návrh 6. Zpravodaje pro, proti, přijato. 34 odpadá, takže návrh 7. Pro, proti, přijato. 35 odpadá, 36 také, takže návrh 8, poslední návrh pro, proti, přijato. A nyní hlasujeme o celém textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 30 pro, jeden se zdržel. Takže vám děkuji. Děkuji panu Šmitovi. Ne. Dobře. Takže tím jsme dokončili hlasování a budeme začínat ko- schůzi koordinátorů, nebo měli bychom začít eh, schůzi koordinátorů. Chcete začít hned, nebo až v 11.15. Všichni koordinátoři jsou tady. Pan Mandes, pan Šváb, pan Šanemoze, paní Rula, já taky. Takže navrhuji, abychom začali koordinátory v 10.45, prosím. A přeji vám eh, krásné Vánoce, šťastný nový rok. Děkuji vám za vaši práci letošní roce a těším se na vás v lednu.